Welcome to uh, the Employment Committee. Vítejte na zasedání dnešního výboru pro zaměstnanost. Děkuji vám za včerejší velice zajímavé a produktivní odpoledne. Začneme bodem 6 na pořadu jednání, kterým je rozpočet eh, mandát pro trialog. Jde o výměnu názorů se spravodajem hlavního výboru, pro rozpočet 2016, což je pan Fernandeš. Ta diskuze následuje po předchozích diskuzích na základě eh, návrhu stanoviska výboru EMPL pro mandát eh, pro vyjednávání o rozpočtu na rok 2016. Doufáme, že všichni, kdo se zabývají tímto tématem, přijdou na dnešní schůzi. A zatímco čekáme, tak já, budu ček- já dám slovo panu hlavnímu zpravodaji Fernandešovi. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vás pozdravit, chci pozdravit kolegy. Přicházím pro tuto výměnu názorů, ale také proto, abych eh, zejména naslouchal a seznámil se s vašimi prioritami, abychom měli co nejlepší rozpočet. Připomínám, že jsme již schválili na plénu 11. března hlavní linie s třemi E, zaměstnanost, podnikavost, podnikání, zejména malé a střední podniky a podnikavost. A také nezapomínáme na vnitřní solidaritu. A tady je důležitá politika soudržnosti. Politika soudržnosti je také důležitá pro ty tři, pro ta tři klíčová slova. Vnější solidarita. Nezapomínejme, co se odehrává okolo Evropy a také eh, bezpečnost a migrace. Vycházíme ze zásady, že Rada, Komise chtějí dodržet své závazky, chtějí respektovat schválené kompromisy. Co to znamená Vyžadujeme, aby víceletý finanční rámec, který byl schválen, byl dodržen. Vyžadujeme, aby platby byly na úrovni podle plánu plateb, kdy jsme se dohodli na tom, že prostředky z let 2007 a 2013 podle víceletého finančního rámce, tedy není možné mít eh, nedoplatky vyšší, než jsou 2 miliardy v roce 2016. A není přípustné nerespektovat dohodu o platbách, protože platby vyplývají ze závazků. Je to logický důsledek závazků, které by měly být dodrženy, ale respektovat víceletý finanční rámec, to znamená také Eh, využívat eh, flexibilitu. Mimo jiné, my jsme schválili tento víceletý finanční plán jako nižší kvůli flexibilitě. Jsou to nástroje flexibility, ale také především nevyčerpané marže, které mohou být eh, převedeny do následujících let. Je to novinka tohoto víceletého finančního rámce. A samozřejmě obhajovat zaměstnanost má dopad na jednotlivé programy, zejména pro ty programy, které mohou přispět růstu. Co se týče harmonogramu, schválíme zprávu ve výboru pro rozpočet 23. června pro červencové plénum 23. Čer- září termín pro pozornací návrh v září budou také, bude také lhuta pro schválení stanovisek a v září se bude hlasovat také o pozměňovací návrhy 12. a 13. Eh, října hlasování o usneseních. 18. listopadu dojde k dohodovacímu řízení. Komise předložila návrh rozpočtu 27. května a také jsme schválili během meziinstitucionálního jednání 26. května plán plateb. A tam jsem odkazoval už na cíl nemít tedy nedoplatky vyšší, než jsou 2 miliardy eur oproti letům 2013. Pokud jde o ty položky, které jsou dotčeny přímo Eh, vaším výborem. Dohodli jsme se pro, na EFSI, to bude mít dopad na rozpočet. Připomínám, že se nám podařilo snížit dopad na Horizon 2020 a na CEF o jednu miliardu. Ten dopad byl snížen o jednu miliardu euro. Došlo ke škrtům 6 miliard euro, teď už je to jenom 5 miliard euro. Tedy jednu miliardu jsme vzali z těch marží. Pokud jde o položku 1a, je to program pro zaměstnanost a inovace. Já bych mohl říci, že tam je to stabilní. Oproti roku 2015, tedy v závazcích máme nárůst o 2 miliony a u plateb navýšení o 0,5 milionů. Program Progress, EURES a mikrofinancování. U, u globalizačního fondu je to fond pro přizpůsobení se globalizaci. V návrhu rozpočtu máme závazky 165,6 milionů euro a částka, která je velmi konzervativní u plateb, 30 milionů euro. Je to o 5 milionů více, když to srovnáme s rokem 2015. Pokud jde o personální výdaje, v agenturách je navržen škrt jednoho místa pro SEDEFOP a další. Ty marže se snížily, jak už jsem řekl, u rozpočtové položky 1a to má dopad na pilotní projekty a veškeré přípravné kroky. Přípravné kroky a pilotní projekty jsou již omezeny eh, finančním nařízením kde máme 100 milionů na přípravné kroky a 40 milionů na pilotní projekty, ale potom je to také omezeno eh, položkovými maržemi. Máme problém u položky 3, kde žádná marže není a kde musíme využít eh, nástroj flexibility. A taky tu je další omezení a to je vlastně hodnocení pilotních projektů a přípravných kroků. U položky 1b Evropský sociální fond u závazku to klesá o 1,9%, ale naproti tomu u plateb je navýšení 19,6%. A to navýšení má za cíl snížit ty nedoplatky, jak už jsem o tom mluvil. Evropský fond pro pomoc nejchudším se zvyšuje o 2% u závazku a 26,9% u plateb. Já to srovnávám s rokem 2015. U iniciativy pro zaměstnanost mládeže, tam už jsem to napsal ve zprávě, která bude odhlasována pro mandát. Tam máme problém. Někteří kolegové se zatím toho nevšimli. Tam došlo k takzvanému frontloadingu u této iniciativy. Co to znamená? Znamená to, že v roce 2016 žádné závazky nejsou u této iniciativy. A v důsledku toho v roce 2016 nemáme možnost eh, využívat tuto iniciativu. A já se domnívám, že musíme pokračovat s touto iniciativou. Byl by to nesprávný signál, který by byl vyslán, když existuje taková vysoká nezaměstnanost mládeže a po dvou letech bychom končili s tímto programem, tedy tento program by existoval 2014, 2015 a v roce 2016 by nebyly závazky. Já navrhnu flexibilitu, abychom mohli poskytnout závazky o platbách pro tento program. A je možné nám říci, máme tolik peněz, které nejsou využity. To je jiná věc. Jde o to, zda musíme měnit některá pravidla, musíme zjistit, proč to nefunguje, jak by to fungovat mělo. A nesmíme zapomínat také, že bereme také prostředky z operačních programů, které byly schváleny pozdě. A to je pro mě prioritou, tedy otázka zaměstnanosti mládeže. Máme nezaměstnanost jako problém a musíme využívat prostředky, které jsou k dispozici a těch 6 miliard pro frontloading a také pokračovat s tím programem. A proto se snažím se s vámi podělit o toto stanovisko a tento postoj. Věřím, že zde parlament bude souhlasit. Musíme pokračovat s touto iniciativou. Domnívám se, že jsem zmínil to nejdůležitější, tedy otázku plateb jsem také zmínil. A nyní vám budu naslouchat, abychom měli co nejlepší rozpočet při všech omezeních, o kterých víme. Připomeňme si, že komise předložila návrh rozpočtu a teď rada si to vyloží po svém a uvidíme, jaký bude výklad rady a víme, že rada se vždy snaží snížit rozpočet, který je už sám o sobě malý. Takže snaží se vždy, eh, snaží se navýšit marže, snaží se eh, neposkytnout dostatečné platby a jako vždy dojde k boji s radou, ale já jsem doufal, že rada bude konzistentní s těmi závazky a kompromisy které byly schváleny během víceletého finančního rámce. A také se všemi prohlášeními rady, která, které se potom vlastně nepromítnou do rozpočtových eh, konkrétních podob, což by znamenalo více konzistence. Děkuji. Děkuji, pane Fernandeši. My máme v 9.30 hlasování. Já si myslím, že asi nezačneme v 9.30, protože teď musíme nechat prostor na komentáře a otázky. Ale prosím, eh, vyjadřujte se stručně a já za chvíli dám slovo zpravodajce za náš výbor, paní Klun. A na seznamu řečníků kromění eh, mám ještě pana Balase, paní Moran Šatrie. Eh, ještě někdo další chce hovořit? Paní Ribeiro? A poté můžeme dát slovo znovu panu Fernandešovi a potom začneme s hlasováním. Je to tak v pořádku? Dobře. V tom případě to uděláme takto. Slovo má tedy paní Klun, která je zpravodajkou za výbor EMPL.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 a že dospějeme k dobrému kompromisu, o kterém se bude moci hlasovat. E, myslím, že sleduje naše stanovisko jedno silné téma a to poměrně s definitivním názorem. A vy jste říkal sám, pane Fernandeši, že iniciativa pro mládež e, e, to je důležité téma a že je zapotřebí se soustředit na nezaměstnanost mladých. Všichni známe čísla, e, víme, jak je to těžké. 22% e, e, činí nezaměstnanost mladých, některé země mají až 50%, což je nepřijatelné. My tedy chceme klást velký důraz na tento problém, vytvářet podpůrné programy, vytvářet iniciativy a pokud jde o vaše poznámky k frontloadingu, tak my jsme měli velmi pozitivní diskuzi v našem výboru pod vedením paní Moran Šatrie Nicméně myslím si, že eh, i vy eh, jste eh, zavázán k těmto iniciativám, což je velmi důležité, a že budete hledat flexibilitu pro příslušné programy v této oblasti. Kromě toho zdůrazňujeme také oblast kvalifikací, rekvalifikací Eh, sektory eh, ekonomiky, jako je zelená ekonomika a IT. To jsou oblasti, které mají obrovský potenciál tvorby pracovních míst. Takže to je taky velký, velmi důležité téma. Pak jste zmínil ta 3E, eh, podnikání, zaměstnanost a podniky a samozřejmě malé a střední podniky. Ty jsou zásadní, poskytují vlastně dvě třetiny všech pracovních míst takže naše stanovisko klade velký důraz na malé a střední podniky, protože ty jsou klíčem k obnově ekonomiky a k tvorbě pracovních míst. E, dalším oblastem e, je mikrofinancování a já vítám e, vaše výroky o tom, že budete podporovat i tuto oblast. Takže já můžu říci v tuto chvíli, že my už máme vytvořené stanovisko a těším se na další diskuze, kdy zaběhneme do detailů ohledně financování eh, a plateb eh, pro další fázi z pohledu našeho výboru důraz na zaměstnanost mladých určitě stojí za podporu a právě tak posilování malých a středních podniků a e, posilování kvalifikací a dovedností. To jsou ty, ta tři hlavní témata, na která my se soustředujeme. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Balas. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mluvím za socialisty a za kolegu Perinského zejména. Samozřejmě eh, rozpočet je vždy složitý a čelíme institucím, které chtějí ještě dále snížit eh, to, o co se my snažíme. Takže my jsme nastavili lačku tam, kam je třeba. A z tohoto hlediska to, co, k čemu dochází u sociálního fondu, je problematické a symbolické. Měli bychom dát pozor na to, protože ty prostředky nejsou dobře využívány některými, zejména členskými státy, abychom se my neocitli v situaci, kdy musíme eh, souhlasit eh, s rozpočtovými škrty. To je stará tradice. Nevyužijí se disponibilní prostředky a potom se sníží rozpočet. Přitom ty potřeby existují. A to se týká zejména globalizačního fondu, takže ta položka 1b z tohoto hlediska, kterou vidíme jako ohroženou, je problematická. Jsme spokojeni s položkou 1a, která je konsolidovaná a celkově za to je třeba, aby Evropský parlament, a to je velmi důležité, prokázal, že vzhledem k Evropě 2020 my bychom měli být eh, rozhodnými zastánci zdrojů pro rozpočet, což by měly být eh, stabilní zdroje, které jsou co možná nejvíce oddělené od členských států. Je to zbožné přání a utopie, ale musíme budovat tuto hypotézu, pokud chceme mít úlohu, která jednou bude nezávislá na postupu členských států v této oblasti. Takže bude třeba podpořit eh, tuto snahu u rozpočtu, který je dnes navržen, ale s velkou pozorností, obezřetností a pozicí parlamentu, který bude pevný. A také konkrétní využití prostředků, což by nemělo být eh, využíváno následně pro snižování rozpočtu. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, uh, eh, Madam Urashati. Děkuji, paní Morančatřije. Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu Fernandešovi, že nám předložil svou práci dnes dopoledne. Chtěla bych vám říci čtyři body, kde nesmíme vůbec ustoupit. První bod, kde bychom měli být opatrní, Evropský sociální fond a vše, co se týká politiky zaměstnanosti. V Evropském sociálním fondu to, že k tomu došlo, a to upřímně řekl, že tam je tolik nedoplatků, tolik zbytků, které je třeba řešit, znamená, že my celkově za to snižujeme potenciální zdroje pro běžný rok, protože my vlastně neustále doháníme minulá léta. Milí kolego, to není to, že to je špatně využito členskými státy, ale my jsme prostě nezaplatili to, co jsme zaplatit měli. A tady musíme, pokud skutečně eh, hlavy státu chtějí mít opravdovou politiku zaměstnanosti, je třeba tedy postup zrychlit a přidat u Evropského sociálního fondu. A my zatím jenom doháníme minulost. Je to vážné. Druhá věc. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže. Vy jste to zdůraznil. Problém, který já zde vidím jako hlavní, a my jsme provedli frontloading. My jsme právě odhlasovali e, v Dubnu, pokud se nepletu, při dubnovém jednání předfinancování 30%, pokud jde o iniciativu zaměstnanosti mládeže, abychom stimulovali projekty. Udělali jsme to v rekordní rychlosti s komisí, protože za tři měsíce jsme uzavřeli mezi komisí a parlamentem předfinancování 30% pro iniciativu mládeže. A potom se ocitneme s, s prázdným místem v rozpočtu. To není možné. Musí tu být návaznost mezi politickými kroky, které jsme provedli zde a rozpočet vlastně je pouze odrazem naší politické vůle. Iniciativa zaměstnanosti mládeže. Třetí bod. Globalizační fond. Já znám hlavy státu, my se tím zabýváme dlouho, tomto výboru. Eh, všichni utahují šrouby, když se mluví o rozpočtu a pak ty žádosti přicházejí z členských států a oni to potřebují. Potřebují to, nejde to podnikům, nejde to členským státům, jde to zaměstnancům, aby došlo k rekvalifikaci. Takže i zde to je téma, kde Nemůžeme ustoupit. Je třeba jim to říct. Nesmí se zde ustoupit. A poslední bod, a vy to víte velmi dobře, je to fond pro ty nejchudší. Hlavy státu a předsedové vlád o tom nechtějí slyšet a my jsme to zachránili díky parlamentu. Je to nejmedializovanější bod v celé Evropě je to nejzřetelnější bod. Pokud Evropa není schopna držet své závazky, tak Evropa bude vypadat velmi špatně. Děkuji. Thank you, Madame Ribeiro. Obrigado, Presidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážený kolego Manoli Fernandeši. Také bych chtěla poděkovat za to, že jste byl ochotný dneska to s námi sem přijít projednat. Chtěla bych pozitivně zhodnotit dvě takové hlavní věci, na které jste soustředil váš projev. V první řadě tedy ten důraz, že je zapotřebí investovat a mít investiční programy také na podporu našich podniků, zejména těch malých a středních, abychom zajistili nezbytný růst a rozvoj a na druhou stranu také velký důraz na ty sociální politiky, o které bychom se měli i nadále zasluhovat v Evropské unii, zejména se soustředit na zaměstnanost mladých. A tady na to bych se i já chtěla nyní soustředit. Kolega eh, Fernandez říká, že nemůžeme mít v roce 2016 nové programy. Kolegyně Moran je ovšem ale říká, že to může spochybnit i všechny ty programy na boj proti nezaměstnanosti mladých. Takže já bych chtěla vědět, zda nemáme dostupné údaje, co se týče využívání ze strany členských států, právě příspěvku z těch fondů eh, pro záruky pro mladé. A pak vy tu obhajujete ten víceletý finanční rámec a ohledně toho bych chtěla vědět, zda máme již také dostupné údaje, co se týče těch nevyužitých prostředků z předchozích let, které se převádějí na tento rok, zda o tom víte a jaká je míra ochoty komise pro využití právě toho, této míry flexibility. Děkuji. Uh, uh, Nyní dám slovo eh, na několik slov závěrem panu Fernandešovi. Merci, je remercie. Děkuji. Děkuji za připomínky k rozpočtu. Samozřejmě rozpočet Evropské unie je malým rozpočtem, 1% hrubého národního produktu, 145 miliard euro, ale přesto, že je malý, tak je velmi důležitý a v řadě členských států představuje více než 50 investic. A měli bychom to stále opakovat. Je to investiční rozpočet. 94 rozpočtu jde na investice. To znamená, že pouze 6 je pro administrativní a provozní výdaje. A to ukazuje přidanou hodnotu tohoto rozpočtu který má problém. Ale to, o tom tady nebudeme mluvit dnes. A ten problém bude trvat dlouho. 85% příjmů jsou z národních rozpočtů. A my jsme potřebovali vlastní zdroje. A tedy skutečné vlastní zdroje. Já souhlasím s prioritami, já jsem to řekl. Evropský sociální fond, to je eh, velmi důležitý fond ale i ty další fondy politiky soudržnosti jsou důležité pro zaměstnanost. I plán Juncker, který jsme schválili, bude velmi důležitý pro zaměstnanost. Musíme využívat a respektovat kompromisy. O tom jsem mluvil na začátku. Když se díváme na, více, na víceletý finanční rámec, 2014-2015 zejména řešíme a platíme za minulost. Víceletý finanční rámec, ten skutečný finanční rámec teprve bude zahájen. To znamená, že kompromisy a dodržování víceletého finančního rámce to zatím respektováno není. Iniciativa zaměstnanosti mládeže. Já nemám čísla, ale já jsem o ně požádal a, o, a pokud je o provádění, já jsem o to požádal komisi a dostanu to a potom vám je pošlu. To se týká tedy plnění rozpočtu, ale nesmíme zapomínat, že došlo k prodlení u operačních programů, což znamená, že máme spoždění i u spuštění této iniciativy zaměstnanosti mládeže a já jsem se zavázal a vidím, že i vy jste se k tomu zavázali, abychom v roce 2016 měli závazky, abychom mohli s touto iniciativou pokračovat. Myslím, že by nikdo nepochopil, že by se v roce 2016 tato iniciativa zastavila. Musí pokračovat. A samozřejmě, že to, co v roce 2014-2015, máme vlastně tři roky na plnění. Je to pravidlo 1 plus 3. N plus 3. Tedy v Evropském sociálním fondu platí pravidlo N plus 3 a nikdo by nepochopil, že v roce 2016 nemáme možnost eh, vlastně schválit nové iniciativy v rámci tedy iniciativy zaměstnanosti mládeže. U globalizačního fondu myslím, že 30 milionů euro pro platby, to se mi zdá velmi málo. A je také pravda, že členské státy, které jsou proti tomuto fondu, jsou eh, nakonec ty, které nejvíce využívají tento fond. Takže tam by měly být konzistentní. Pomoc pro nejchudší Hovořil jsem o navýšení závazku a také hlavně uplateb. Máme tu určité marže. Pro rok 2015 ta marže byla 1680 milionů, ale využijeme jednu část pro pro strategické investice, tedy fond EFSI. A v roce 2016 ta marže 2,2 miliardy. A to je v položce 2. Na to nezapomínejme. To znamená, že ta marže je dosti pohodlná. A kromě toho jsou ty i nástroje flexibility. Když hovoříme o globalizačním fondu, to je zvláštní nástroj. A tam máme rozpor s radou u zvláštních nástrojů. Pro nás jsou zvláštní nástroje mimo eh, finanční rámec. Nepočítají se do celkových částek. Máme možnost eh, využívat nástroje flexibility proto, abychom u zaměstnanosti mládeže získali závazky, ale máme také to, co jsem už řekl, v roce 2016 začíná nová věc, tedy globální marže. To jsme neměli v posledních finančních rámcích. Ty prostředky, které nejsou využity, představují globální marži a potom může být využit pro politické cíle, například pro zaměstnanost a růst. To je velmi důležité. Je důležité to vědět a já jsem to několikrát připomínal při jednáních u Junkrova plánu. Rada by na to chtěla zapomenout a pracovala s posledním víceletým finančním rámcem, ale je to článek 14 nařízení o víceletém finančním rámci ty marže u e, závazků, které nejsou využity během jednoho roku, vytvářejí globální marži a potom mohou být e, využity pro politické cíle. Mimo jiné zaměstnanost a růst. A je to zejména formulováno pro podporu zaměstnanosti mládeže. To je obsaženo v nařízení a je to nakonec e, kompromis uzavřený s radou. Takže domnívám se, že jednání s radou v rozpočtových věcech jsou vždy obtížná. Uděláme maximum pro to, abychom dodrželi naše kompromisy a tam patří i otázka pladeb, to je ostuda. A já už, už jsem o tom mluvil několikrát, pacta sunt servanda. O tom by se vůbec mluvit nemělo. A je to směšné a je to ostuda, že se platí úroky kvůli spoždění v platbách. Platby, které jsou důsledkem a logickou návazností na závazky a o tom by se vůbec mluvit nemělo. A když mluvíme o platbách, tak mluvíme o tom, co už bylo provedeno, vyfakturováno, realizováno. Tedy prostředky pro malé a střední podniky, ale také pro regiony, pro místní zprávu, pro mládež. Tedy prostředky, které už byly vydány, vyčerpány. Děkuji vám a spolehám na vás pokud jde o tu práci, která je před námi a která vyústí v dobrý rozpočet, jak doufám. Děkuji. Děkuji, pane Fernandeši, za vaše opravdu silné přesvědčení. Budeme podporovat vaše téma, abychom měli prostředky na boj proti nezaměstnanosti. A ještě jednou vám děkujeme. Hlasování v rozpočtovém výboru bude mezi 22. a 23. červnem a plánuje se hlasování na plénu v červenci. A nyní se my připravíme na naše hlasování. Za dvě, tři minutky začneme. Okay, then we'll start with the voting. Ano, takže zahájíme dnešní hlasování. Nyní budeme hlasovat o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, případ Broadcom z Finska. Jedná se o elektronické hlasování, takže hlasujte. Uzavírám hlasování. Thank you. Děkuji. Then we'll vote the... A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy týkající se hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států. Pozměňovací návrh 101, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se?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 Pozměvací návrh 127, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AB, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 129, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 130, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis N, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis NA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 141, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 142, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis O, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 151, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 157, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Q, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobrá, prověříme si Prověřujeme kompromis Q. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, přijato. 28 hlasy. A nyní návrh 170, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis R, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 177, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis S, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměvací návrh ne, takže kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní na kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 189, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ano, prověříme pozměňovací návrh 189, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování a přijato 28 hlasy. A nyní kompromis V, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 212, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 213. 213, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 214, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis X, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis Y, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 245, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 246, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 34, kde pro, proti, zdrželi se. Radši prověříme. Uzavírám hlasování. Ano, přijato 29 hlasy. Návrh 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Prověříme pozměňovací návrh trojku, zahajuji hlasování.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 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka, ten je stažen. 53 odpadá. Návrh 54 stejně tak. Návrh 55, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 56, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme druhou část pozňovacího návrhu 56. Zahajuji hlasování a uzavírám. A zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 57, ten odpadá. A stejně tak 58. Nyní kompromis C, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, prověříme kompromis D, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme návrh 68, zahají hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. 22 hlasy. Kompromis F s ústním pozměňovacím návrhem za EPP. A jsou tu námitky k ústnímu pozměňovacímu návrhu.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 56. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis je. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy takto obměněném. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 37 hlasy, 6 hlasů proti. Thank you to madam. Děkuji paní Agea. A nyní. the Green Employment Initiative and we start with Iniciativa zelené zaměstnanosti. Takže začneme kompromisem je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověřujeme pozměňovací návrh 55. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Nyní A nyní NV2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. NV3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. NV5, kde pro, proti, zdrželi se přijato. NV6, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis L, kde pro, proti, Drželi se přijato. Návrh 61, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. FEM 1, kde pro? Proti, zdrželi se, považuji to za přijato. Prověříme. A uzavírám hlasování a zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis N, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 64, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis O, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis P, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 76, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme 76. Můžete hlasovat. A uzavírám hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Návrh 77, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis Q, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 83, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 84, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis R, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Osmdesát sedmička, tady máme oddělené hlasování, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, prověříme, takže hlasujeme o druhé části návrhu 87. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 27 hlasy. Kompromis S, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme návrh 91. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Nyní 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 94. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme FEM 3. Uzavírám hlasování. Přijato o čtyři hlasy. FEM 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 99, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 100, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 101, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato, 102, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní musíme hlasovat o návrhu 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Prověříme 106. Můžete hlasovat. Ano, a prošlo to o tři hlasy. Nyní FEM 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 2TV. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A ní návrh 116, to je poslední, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A jak se zdá, nebyl to poslední návrh k hlasování. Nyní návrh 117, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis XA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme kompromis XA. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to o čtyři hlasy. FEM 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. FEM 10, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 14, kdo pro, ten padá? Ne, ne, padá. Takže hlasujeme 14, kde pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit, takže hlasujeme elektronicky o 14, kde pro, a prosím hlasujte. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o 6 hlasů. A nyní FEM 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Y, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 123, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Z, kde je pro, proti, zdrželi se. A to mi není jasné. Takže ještě jednou hlasujeme o Z. Uzavírám hlasování. Ano, přijato 40 hlasy, ale jak se zdá, nezvedali jste ruce. Nyní NV24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 130 jedničku. Můžete hlasovat. Uzavírám hlasování. Přijato pět hlasů. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AA, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis AB, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis AC, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. NV29, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 140, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 147, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 149, kde pro, proti, zdrželi se. Možná zamítnuto, nejsem si jistá, takže prověříme návrh 149. Zahajuji hlasování a uzavírám. A přijato o tři hlasy. Kompromis AE, kde pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis AF, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní nv 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. nv 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrhy 153, 154, 155 a 156 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme. Zahajuji hlasování. jsou to návrhy 153 až 156. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Nyní 157, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 158, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 159, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AFA, kdo je pro, proti, zdrželi se, Řekla bych, že přijato. A musíme hlasovat o návrhu NV21. A je, máme tu omyl v hlasovacím seznamu, takže o tom musíme hlasovat. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Envy 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 162, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis AG, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní návrh 168, kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme. Návrh 168, zahoji hlasování, uzavírám hlasování, zamítnuto o 10 hlasů. NV23, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 169, kde pro, proti, zdrželi se přijato. NV25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 170, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 27, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Envy 28, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AH, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní kompromis E, I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis A je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 188, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 189, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV 31, ne, pardon, 191, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FEM 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 192, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 193, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 194, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AK, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 196, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AL, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. NV11, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 198, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 199, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme prověřit. 199. zahají hlasování. Omlouvám se, říká paní předsedající. To je opravdu velká podpora tomuto návrhu. Sam 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 200, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 201, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV 34, ten odpadá. Ne, musím o něm hlasovat. Kdo je pro 34? Proti, zdrželi se přijato. NV 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. NV36, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 202, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 203, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 204, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme návrh 204. Zahajuji hlasování. Hlasujte. A uzavírám hlasování. Zamítnuto. 205. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme 205. A uzavírám hlasování. Zamítnuto čtyři hlasy. 206. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 207. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 208. Kdo je pro? Proti? Takže znovu 208. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme 208. To jasné. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. A nyní kompromis A. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 7, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 8, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, zdrželi se Přijato. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 16. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 21 proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, B pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh a nyní kompromisní G, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 32, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 33, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 34, kde pro, proti, zdrželi se zřejmě přijato. Prověříme 34. Ano, prošlo to o více než polovinu. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Bod odůvodnění G, návrh 38, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 39, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyřicítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 46. Kdo je pro? Ano, první část 46, první část byl pro, proti, přijato. 46, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme návrh 46, druhá část. Uzavírám hlasování. Přijato o tři hlasy. Návrh 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní FEM H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme FEM H. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat. A uzavírám hlasování. 26 hlasů, prošlo to opět. Nyní FEM je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme si návrh FEM je. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato pět hlasů. Návrh 49, kdo je pro? Zdrželi se přijato. Návrh 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy takto obměněné elektronicky. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat. Uzavírám hlasování a 41 hlasů pro, 7 hlasů proti. Congratulations to Jean Lambert. Gratulujeme Jean Lambert. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska k rozpočtu pro rok 2016. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, že jsem to neviděla. Nyní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme. Návrh číslo 7. Končím hlasování. Přijato 28 hlasů pro. Odstavec 1b, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 20. Ještě nekončíme hlasování. Čekáme ještě na někoho. Teď je u konce hlasování a zamítnuto. O dva hlasy. Dvacet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro?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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o 8 hlasů. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 proti, zdrželi se přijato. 38 je stažena, 39. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění a je to jmenovité hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Přijato 40 hlasů pro, 7 proti. Thank you all. Děkuji všem. A dalším bodem Máme trošku časový předstih. šest minut. Přejdeme tedy k bodu 11 na pořadu jednání, což je zmocnění členských států k ratifikaci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 Okay, we start. Tak začneme. A sice bodem 11 na pořadu jednání. A tímto bodem je zmocnění členských států k ratifikaci protokolu z roku 2014 úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky. A e, od nás se žádá, abychom vyslovili souhlas e, s navrženým aktem, kterým je návrh rozhodnutí rady, která se rozhodne na základě doporučení výboru pro zaměstnanost zda eh, schválí anebo odmítne tento akt. Je to tedy důležitý bod na našem pořadu jednání a já nyní dám slovo našemu zpravodaji, panu L. Jarikovi z skupiny GUE. Máte slovo. A prosím, uklidněte se vy, kteří odcházíte, učiňte tak tiše. Prosím, pane L. Jariku. Paní předsedkyně, milí kolegové, Text se týká ratifikace protokolu z roku 2014 Mezinárodní organizace práce, který aktualizuje umluvu o nucené práci z roku 1930. Můžeme se podivovat nad eh, tak pozdní aktualizací, přičemž z odhadu MOP nucená či povinná práce se stále týká 21 milionů osob ve světě, ale je to aktualizace více než vítaná od eh, služebné z Filipín, která je vykořišťována v Evropě až k migrantům a pracovníkům, kteří stavějí stadiony pro mistrovství světa v Kataru, až po dramata spojená s dětskou prací a s eh, sexuálním vykořišťováním. Stejná logika a stejné kriminální sítě fungují. Utrpení, které vyvolává tato ekonomika, která generuje přes 150 miliard dolarů příjmu ročně pro organizátory, to nelze již tolerovat. A klasickým formám vykořišťování založeným na omezení fyzickém či hmotném se pojí další nové formy, které jsou záludnější a opírají se o určitou naději na o něco lepší existenci pro ty, kteří se stávají obětmi. Týká se to žen, mužů, dětí, které chtějí překonat svou stávající existenci a přišli tedy ilegálně do Evropy za dramatických podmínek. Podle MOP je jich 880 tisíc v Evropské unii, 1 milion 600 tisíc v celém kontinentu a trpí e, novou formou nucené či povinné práce. Muži a ženy, kterým byla v zahraničí nabídnuta práce a kteří se ocitnou v pasti svými domělými zaměstnavateli, migranti tedy jsou ohroženi vykořením a hrůzy neznají mezí, protože nejzranitelnější popolnice, migranti, děti a ženy, plní nejhorší úkoly za nejhorší podmínek žebroty, prostituce a obtížné eh, práce. Kromě vykořišťování prací se vyskytuje i agrese, psychologická izolace a strach. Tato nová forma obchodování a vykořišťování musí být překonána právem a rozhodnými kroky a to je samotný cíl tohoto protokolu. 80 let po jeho uzavření je aktualizován MOP a dostává nové nástroje boje proti nucené práci. Mimo jiné tím, že má právně závazný charakter. Vychází ze skutečnosti, a cituji, Kontext a formy nucené práce se změnily. Protokol se domnívá, že je nezbytné, aby existovala opatření se sociálními partnery a aby byly rozvinuty národní plány boje se snucenou prací. Tyto plány musí obsahovat podrobná opatření v článku 2, vzdělávání a informace osob, které jsou zranitelné, i zaměstnavatelů, aby se nestali spolupachateli, ochrana osob, zejména migrantů, uplatňování pracovního práva a posílení pracovní inspekce, důslednost soukromého i veřejného sektoru a kroky vůči hlubinným příčinám těchto jevů. Můžeme hovořit o hlubinných příčinách vykořišťování zemí jihu severem, nerovnost obchodních vztahů, které nové vyjednávané dohody jenom prohloubí. Ničení rodinného zemědělství těmito dohodami, ale vracím se k samotnému protokolu. Jeden z nejzajímavějších aspektů se týká odpovědnost, kterou znamená pro státy, které jsou podrobně uvedeny v následujících článcích. Odpovědnost chránit, osvozovat oběti nucené práce, odpovědnost poskytnout jim odškodnění a to je velmi důležité a aktuální, protože je upřesněno nezávisle na jejich přítomnosti či právním statutu na národním území. Konečně závazek k tomu, aby žádné kroky nebyly podniknuty proti obětem nucené práce kvůli ilegálním aktivitám, které provádějí. A samozřejmě spolupráce mezi signatáři, aby čelili novým realitám této formy tisíciletého vykořišťování. Při četbě těchto povinností chápeme, proč některé státy, jako je Katar, byly proti ratifikaci tohoto protokolu. Za nás, když hovoříme o odpovědnosti, máme pocit, že naší odpovědností zajistit, aby tento protokol byl ratifikován a uplatněn co nejrychleji postup při schvalování je zjednodušený. Je to tedy eh, takzvaný, eh, takzvaný koncenzuální postup, kdy můžeme udělit tedy souhlas, což znamená eh, zákaz pozměňovacích návrhů. Já jsem se podrobil tomuto pravidlu a v doprovodném textu jsem sdělil některé komentáře. A tímto bychom eh, se připojili k humanistickému záměru, který má sloužit k osvobození člověka na celosvětové úrovni. A v boji s tímto vykořišťováním další argument je právo skrze zdokonalení pracovního práva, což je hlavní nástroj, o který se tento protokol opírá. A zdá se mi tedy důležité připomenout jeho smysl tedy chránit před vykořišťováním. Je tedy na nás, abychom nechali schválit tento protokol co nejrychleji, ale také, abychom i nadále obhajovali nástroj, který se opírá, to je pracovní právo, které je pozitivní. Děkuji, paní předsedkyně, i milí kolegové, za vaši pozornost. Thank you, Děkuji a nyní dám slovo panu Bachovi, stínovému zpravodaji za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že nucená práce, tak jak právě ji vyličil pan kolega zpravodaj, se všemi důsledky, které má pro postižené zejména mladé lidi, to je kriminální čin a je to frontální útok na lidská práva. Miliony lidí čekají od nás, eh, politických institucí, rezolutní postup eh, při boji proti nucené práci a s ní spojenými negativními důsledky na jejich život. A vkládají značné naděje v nás. A proto postup ILO Eh, kterým je eh, doplnit tu dohodu z roku 1930 protokolem velice důležitým krokem. Z obsahového hlediska eh, už pan zpravodaj vlastně řekl všechno a e, některá ustanovení už nyní v oblasti sociální politiky Unie jsou upraveny, ale ne všechny. A právě proto, e, jak už jsem říkal, je důležité e, dát radě zmocnění k té ratifikaci a to co nejrychleji, tak abychom společně mohli v zájmu Unie jednat. A jak jsem říkal, tak eh, bych chtěl vyslovit uznání práci zpravodaje a právě tak bych chtěl vyslovit podporu a souhlas EPP jak s jeho zprávou, tak také s tou výzvou, aby členské státy ratifikovaly ten protokol co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo Jutě Steinruck za SD, která zastupuje stínového zpravodaje. Děkuji. Eh, náš eh, náš pan zpravodaj Brando Benisej měl určité problémy s letadlem, takže nemohl dorazit. Já tedy nejsem zpravodajka, ale mohu říci, že děkuji eh, panu zpravodaji za jeho práci a že ho plně podporujeme. Eh, je to záležitost nejvyšší důležitosti, aby Evropský parlament vyslovil souhlas k této smlouvě a ve vysvětlujícím prohlášení eh, zpravodaj velmi přesně analyzuje eh, důvody, proč je takovýto protokol potřeba ratifikovat eh, ze strany členských států. A to zejména s ohledem na politiku sociální a politiku pracovního trhu. Boj proti nucené práci v Evropě, ale i mimo Evropu si vyžaduje solidaritu, solidaritu všech, e, potřebujeme jednoznačná pravidla, potřebujeme mezinárodní standardy, které je potřeba schválit a ratifikovat a potřebujeme e, společné chápání, společné porozumění, protože takovýto boj proti černé práci e, může probíhat pouze společně na úrovni Evropské unie a to na základě principů a závazcích mezi členskými státy. Ještě poznámku na závěr Eh, naše frakce eh, by byla ráda, kdyby v zápisu z dnešního zasedání bylo jasně napsáno, že považujeme za nepřijatelné, že členské státy už zahájili vyjednávání o tomto protokolu, aniž by předem počkali, až jim komise k tomu udělí zmocnění. E, domníváme se, že tento postup je nesmírně pochybný a právě tak jako komise jsme toho názoru, že toto by měla být pouze výjimka. A prosíme předsedkyni výboru a předsednictvo, aby na pochybnost tohoto postupu patřičným způsobem upozornila radu a to prostřednictvím eh, písemného dopisu eh, který by vyjadřoval stanovisko celého výboru pro zaměstnanost. Protože když každá evropská instituce jedná, přestože nyní je to pro dobrou věc, aby to bylo co nejrychleji schváleno, eh, tak by bylo dobré dodržovat pravidla, která v Evropské unii máme. Jinak děkujeme zpravodaji za velice dobrou zprávu a doufáme v další dobrou spolupráci. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Harkin za Alde. Děkuji, paní předsedkyně jak už říkal pan zpravodaj, tak teď eh, aktualizujeme eh, umluvu o nucené práci z roku 1930. V tomto kontextu žádáme členské státy, aby vyvinuli národní politiky a akční plány, které by zajistily postupnou eliminaci nucené práce. Žádáme také organizace zaměstnanců a e, zaměstnavatelů, aby se zapojili do toho procesu prostřednictvím konzultací. Je zapotřebí rozšiřovat povědomí a informovat eh, zejména ty nejzranitelnější skupiny obyvatel o jejich právech. Potom je zapotřebí posílit eh, inspektoráty práce. Eh, na tomto protokolu je důležité zejména to, že oběti nucené práce Eh, je zapotřebí identifikovat a podporovat a k tomu je třeba pod, eh, učinit příslušná opatření. Nové je to, že oběti by měly získat očkodnění a přístup k opravným prostředkům. Eh, protokol vyzývá vlády, aby učinili konkrétní kroky na ochranu imigrantských pracovníků. A jak víme, tak tito, a zejména ženy z řad migrantů, jsou nesmírně zranitelné. Víme, co se nyní děje ve Středomoří a konkrétně tuto situaci musíme mít na zřeteli, protože mimo jiné eh, jejich papíry nejsou v pořádku u těch nejzranitelnějších, a my se musíme zabývat tím, co se tam nyní děje, protože mnozí z těchto migrantů jsou právě nejnáchylnější k tomu, aby se ocitli v situaci nucené práce. Takže já si myslím, že nemůžeme ignorovat, co se tam děje. A právě tak eh, nejen eh, uvnitř našich hranic musíme dosáhnout nejen ratifikace této konvence, ale také eh, jejího dodržování, protože to je věc, která má smysl a na které záleží, ale i mimo naše hranice. Byl tu zmíněn Katar a e, některé další situace ve světě. V naší zprávě z plenárního zasedání e, minulý týden e, jsme hovořili o tom, že 1963 dělníků už zemřelo při stavbě infrastruktury fotbalového mistrovství světa v Kataru a e, mnozí z nich e, podle e, ILO splňují ty tři, ty tři podmínky definice nucené práce. Takže při našich jednáních s dalšími zeměmi, které nedodržují tuto úmluvu, musí Evropská unie vždycky brát tento aspekt v potaz. Děkuji. Jean Lambert, jinová zpravodajka za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji panu zpravodaji za velice jasné vysvětlení důležitosti tohoto protokolu ILO. Já souhlasím, že pokud jde o tu strategii, eh, jakým způsobem se posunout před co nejrychleji, tak právě to musí být naším cílem, jak už říkali další. To a ne přidávání dalších vodů, které by pouze zpomalily proces. Souhlasím s ostatními ohledně té zranitelnosti. Víme, že to je v Evropské unii stále problém, a to nejen u migrantských děl, pracovníků z třetích zemí, o kterých hovořila Marian Harkin, ale týká se to i občanů Evropské unie. Nedávno došlo k určitým případům nucené práce které upozornili na zranitelnost bezdomovců například, které je snadné sebrat na ulici a nutit k práci, jak k tomu došlo ve Spojeném království a ve Švédsku. To je problém, kterým se musíme zabývat Eh, potom eh, se zabýváme eh, trošku inspektory práce. Tady máme zajímavé studie z univerzit, které je dobré se, si prostudovat a jinak souhlasím s přístupem zpravodaje, takže nebudeme podávat žádné pozměňovací návrhy. Děkuji paní Adžia za EFDD. Děkuji, paní předsedkyně. tak jako další kolegové souhlasíme se zpravodajem a proto nebudeme ke zprávě eh, podávat pozměňovací návrhy. V zásadě souhlasíme se všemi dosavadními návrhy, takže panu zpravodaji chci poděkovat za jeho eh, vysvětlení nucené práce a mám jenom několik připomínek, které by mohly být užitečné. Když se podíváme na článek 2 té úmluvy z roku 1930, tak tam je definována nucená práce. Je to práce vymáhaná e, na někom pod, trest, pod hrozbou trestu. E, je to práce, kterou člověk nevykonává ze své vlastní vůle. A já bych chtěla zdůraznit, že toto jasné porušení lidských práv je třeba zdůrazňovat. Není to problém minulosti, bohužel, ale je to problém velice aktuální i dnes, a to všude ve světě. A je to v podstatě průmysl s obratem až 30 miliard dolarů ročně. Já mám dva eh, kritické body. Eh, článek 2 toho eh, protokolu z roku 2014 mezi preventivními opatřeními zdůrazňuje eh, potřebu eh, provádění inspekcí práce, tak, aby inspektoráty měly odpovědnost za implementaci legislativy. Jinými slovy je zapotřebí mít tady určitý systém kontrol, protože bez inspekcí ten problém vyřešit nelze. A dále je zapotřebí zohledňovat situace v zemích, kde je ten problém nejzjevnější, protože na ně nejtvrději dopadla krize. proto jsou e, nejnáchylnější a znevýhodněné skupiny obyvatel jsou tam nejvíce ohroženy. E, ve článku 3 e, tohoto protokolu se hovoří o krocích směřujících k ochraně a záchraně obětí nucené práce. Těm je zapotřebí poskytnout eh, různé formy podpory. Mezinárodní smlouvy a úmluvy eh, jsou na to příliš vágní, podle mého názoru. Tady ponecháváme eh, příliš mnoho manévrovacího prostoru. Každý může dělat v podstatě to, co uzná za vhodné. A může to vést i k situaci, kdy v některý, na některých místech neexistují vůbec žádné pozitivní kroky. Takže to byly takové dvě kritické připomínky, které jsem chtěla eh, nadnést. Děkuji nyní paní místo předsedkyně Jazlověcka. Děkuji. Eh, ratifikace tohoto protokolu členskými státy je nesmírně důležitá, a to zejména vzhledem k tomu, že je zapotřebí poskytnout bezpečnost migrantům z třetích zemí mimo Evropskou unii, ale také našim evropským občanům. Je zapotřebí eh, bránit lidská práva a eliminovat obchodování s lidmi. A proto je nutné, aby parlament podpořil ratifikaci protokolu. Nemohu ale souhlasit s, vysvětlení, s vysvětlujícím prohlášením zpravodaje Protokol odkazuje na úmluvu o nucené práci a o poruš- na porušování lidských práv prostřednictvím vykořišťování a obchodu s lidmi. A přesto se to tady eh, kombinuje s delegací pracovníků a my nemůžeme eh, připustit takovouto, takovouto, takovéto falšování reality. Eh, delegace pracovníků jsou legální aktivity a my jsme minulý rok přijali opatření pro případy porušování práva, tak, aby tato porušování práva bylo eliminováno. V roce 1930, eh, v roce 96 byla přijata směrnice, podle které základem pro delegaci je minimální mzda v dané zemi respektive jde o směrnici o vysílání pracovníků. Proto nemůžeme hovořit o tom, že zhruba 40 tisíc lidí, kteří využívají tohoto nástroje mobility, směrnice o vysílání pracovníků, eh, která je tou nejpříznivější formou. To nelze srovnávat s eh, nucenou prací, s vykořišťováním a obchodem s lidmi. Proto nesouhlasím s vysvětlujícím prohlášením zpravodaje. Děkuji. Děkuji. A nyní e, dávám slovo zástupci komise, paní e, Gialo. Pan Gialo z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Jerikovi za jeho zprávu a za podporu i v diskuzi dnešní. Chtěli bychom také vyjadřit potěšení nad podporou všech eh, řečníků v roce 2014 na konferenci Mezinárodní organizace práce byl přijat protokol a doporučení o nocené práci. Přijetí tohoto nástroje bude eh, přínosem pro Evropskou unii, pro členské státy. Evropská komise také hodně eh, zasloužila o schválení a přijetí tohoto nástroje. Po schválení komise okamžitě učinila kroky k předložení návrhu. V podstatě umluva byla přijata v červnu a návrh rozhodnutí rady byl přijat komisí v září 2014. Jak již bylo zdůrazněno od různých řečníků, Boj proti nucené práci a zabraňování tohoto je důležité pro Evropskou unii, jak co se týče politických důvodů interních, tak externích. Je důležité podporovat decentní práci, lidská práva a vymítit obchodování s lidskými bytostmi, jak interně, tak i v externích vztazích. Protokol přispěje k lepší ochraně v členských státech i v Evropské unii. A země, které ratifikuji tento protokol z roku 2014 a došli k závěru, že je důležité eh, tomuto zabraňovat, vylepšovat ochranu obětí a také umožnit přístup k nápravným prostředkům. Komise podporuje rozhodnutí rady a také vítá eh, souhlas parlamentu. Je to důležité v rámci našeho úsilí na podporu vymícení eh, této nekalé činnosti po celém světě. Toto by mělo přispět k rychlé ratifikaci těchto norem ILO a mělo by to zabraňovat stávajícím formám nucené práce, vést ke kompenzaci obětem a také navýšit mezinárodní úroveň spolupráce. Děkuji vám. My děkujeme vám. A poslední slovo připadne panu zpravodaj. Euh, eh, paní předsedkyně, chci jenom poděkovat jednomu každému z těch, kteří vystoupili. A až na jednu výjimku konstatuji široký konsenzus eh, s poznámkami. Jedna kolegyně se vyjádřila ke smyslu slov a slabostí slov v právu. Já s ní naprosto souhlasím, avšak znění v současné podobě představuje krok ku předu, který je značný pro dnešní oběti nucené či povinné práce. A pokud bychom toto schválili, pokud evropské instituce toto schválí, tak si myslím, že bychom dali humanističtější srdce evropské integraci. A není na mě, abych se vyjádřil k poznámce jménem socialistické skupiny, je to k vašemu posouzení, ale rozumím jejímu vyjádření, protože bych nechtěl, aby následně tato kri- oprávněná kritika, kterou činí, by se stala určitým precedentem v naší práci, takže bych byl v pokušení podpořit, ale nechám to na vás s tím, že dnes je zásadní schválit a podpořit eh, tento návrh. Děkuji. Děkuji. Eh, lhuta pro pozměňovací návrhy je 18. června a hlasování bude ve výboru 15. a 16. července a plénum je odhadováno na září po letní přestávce. Děkuji vám všem za vaše vystoupení a nyní se pustíme do bodu 12. Snížit nerovnosti se zvláštním přehlédnutím k chudobě dětí k dětské chudobě. Věřím, že jsou zde všichni a budeme moci naplnit náš záměr. Projednáváme 309 pozměňovacích návrhů, které byly k návrhu zprávy předloženy. A nejdříve dám slovo zpravodajce, paní Cuber. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod chtěla poděkovat za práci různým spolu spravodajům a kolegům, kteří předložili pozměvací návrhy. My dohromady na to téma dětské chudoby máme 309 pozměvacích návrhů, což je podstatný počet a myslím, že to zdůrazňuje, jaký význam tento náš výbor přikládá tomuto tématu. A jen minulý čtvrtek byly k dispozici ty pozměňovací návrhy přeložené do všech příslušných jazyků, to znamená, že stále ještě Máme před sebou velký kus práce plus příslušná analýza a sladění těch nejrůznějších pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Nicméně již nyní bych tu chtěla ponechat několik takových základních myšlenek. Za prvé, myslím si, že eh, ty příspěvky, které nám dorazily, jsou vesměs pozitivní, v mnohem doplňují naše myšlenky a jsou opravdu nezbytným přispěním, když se snažíme tedy předložit tu, tento návrh zprávy. Jak víte, máme omezený prostor pro toto. Někde bychom eh, chtěli zacházet ještě dál v tom našem tématu, ale jsme omezení prostorem. Takže eh, celá řada těch návrhů byla velice důležitá pro doplnění a obohacení této zprávy. Zejména zprávy, které tedy návrhy, které vylepšují tu otázku bydlení, konkrétně nestabilního bydlení u různých rodin, pak pozměvací návrhy, které jdou tou cestou bojování proti nenahlášené práci, tady otázka prekérnosti zaměstnání rodičů, a celkově otázka zaměstnanosti je tu poměrně explicitní, ale stále je tu ještě takové prázdné místo, co se týče právě té nedeklor, nedeklarované práce. Pak eh, posílit eh, ty sociální dávky v různých členských státech, konkrétně tedy návrhy, které navrhují zajistit adekvátní minimální plat a adekvátní minimální příjem, se kterými bychom mohli souhlasit. Dále jsou to návrhy, které tedy jdou ještě dál než nějaká opatření na, v dlouhodobém horizontu, se obracejí spíš na ten krátkodobý horizont, aby to byla nějaká nouzová pomoc. Pak eh, je tu také kritika eh, tomu konceptu relativní chudoby, vzhledem k tomu, že tento koncept tak nějak nevyjadřuje tu opravdovou potíž, se kterou se střetávají lidé v té relativní chudobě, protože je to opravdu pojem, který hodně závisí na té situaci jednotlivých členských států, takže tady s tímto návrhem souhlasíme. Pak jsou to návrhy ve smyslu klas zodpovědnost nejen na krizi, ale také na opatření, která měla, jak si tu krizi vyřešit ze strany členských států. Tady nevím, zda se nám podaří dosáhnout kompromisu, protože podle mého názoru, pokud to byla opatření, kterými se mělo čelit krizi a uplatnili členské státy, to ano, nicméně často to bylo tedy na základě příkazů ze strany Evropské unie. Pak jsou tu některé otázky, se kterými máme určité problémy. Myslíme si, že otázka přístupu k veřejným službám a například přístup k právu na vzdělání, abych uvedla aspoň jeden příklad, to by mělo být prováděno zdarma a na základě univerzálního přístupu. To je jeden z principů, který navrhují různé zprávy, jmenovitě zpráva UNICEF, a myslí si, že jeden ze způsobů, jak snižovat ty sociální nerovnosti, jde právě cestou, že zaručíme dětem nezávisle na finančních podmínkách jejich rodičů univerzální přístup a práva k veřejným službám, zejména tedy k vzdělání, zdravotnictví a podobně. Takže si myslím, že kromě těch marginalizovaných rodin, které zřejmě tady by měly obdržet tento druh sociální podpory, takovou hloubkovější podporu, tak je zapotřebí zajistit základní práva všem dětem. A je třeba vnímat děti nebo nahlížet na ně izolovaně a ne eh, na ten kontext rodiny, ze které vlastně přicházejí. Pak byly předloženy různé návrhy, které se týkají zavedení toho cíle boje proti dětské chudobě v rámci eh, doporučení pro jednotlivé země a každoročního zhodnocení růstu. Tady nevím, zda se nám podaří dosáhnout kompromisu, abychom zapracovali tyto návrhy, nicméně chci říci, že za naši skupinu a také vzhledem v potaz eh, k té naší pozici k evropskému semestru jsme tedy proti, jsme v opozici, tak zřejmě z naší za naši stranu to bude něco, co prostě nedoprovodíme, k čemu se nebudeme hlásit. I když tu jsou tedy různé návrhy, které jdou podobným směrem. Pak eh, je tu několik návrhů v tom smyslu, aby se stáhl ten, ta, ta myšlenka, že úsporná opatření byly vlastně příčinami navýšení násilí, jmenovitě tedy násilí uvnitř rodin a násilí vůči dětem. Samozřejmě můžeme tuto záležitost ještě hloubkověji prodiskutovat, nicméně máme tu tedy údaje, údaje z různých zpráv a ty docházejí k závěru, že otázka rodinné nestability z důvodu finančních problémů byl jedním z těch klíčů k navýšení násilí. Samozřejmě, že bychom tam mohli dodat, že to samozřejmě eh, ne, eh, nedává odůvodnění k nějakému násilí. To je opravdu ale polit, eh, polemická situace a měli bychom to ještě prohloubit v diskuzi. Pak jsou to návrhy, které jdou tou cestou, že nahlížejí na sociální dávky, které využívají rodiny takovým, řekněme, odlišným způsobem nebo s odlišným záměrem, než pro jaký byly vytvořeny. S tím nesouhlasíme. My si myslíme, že taková není opravdová skutečnost, ty minimální příjmy a sociální dávky jsou často jediným způsobem příjmu pro přežití, které rodiny mají k dispozici. Těch dávek je opravdu málo a myslím si, že těch případů zneužívání je minimum a rozhodně neudůvodnějí to, abychom je odebrali paušálně všem ostatním, kteří jsou ohroženi sociální exkluzi. Stejně tak zamítáme návrhy, které jdou v tom smyslu, že tu chtějí tak nějak uh, poukazovat na to, že rodiče neplatí za bydlení, ne proto, že by nemohli, ale protože nechtějí. To si také nemyslíme, že by odpovídalo skutečnosti, alespoň té, kterou známe. A pak návrhy týkající se stažení, navýšení těch sociálních podpor množstvím, Tady s tím také nesouhlasíme, protože to jede úplně proti tomu, co v té zprávě obhajujeme a co v podstatě se objevuje i v různých zprávách nejrůznějších organizacích jako Safety Children, UNICEF a dalších, kde dokládají svědectví, jak je důležité, aby tyto podpory byly dále směřovány pro lidem, kteří jsou ohroženi exkluzi abych to zhrnula, doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Myslím si, že už je, nevím, jestli úplně potvrzená, ale už se prostě plánuje první setkání stínových zpravodajů. Mělo by to být 30. června Nevím, zda to bude jediné setkání, které bude zapotřebí. Těch návrhů je opravdu hodně, takže se asi budeme muset setkávat ještě i později. Nicméně již nyní bych chtěla poděkovat za přispění a oceňuji tu ochotu spolupracovat na tomto tématu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní dám slovo paní Šojdrové. Oui, merci. Merci beaucoup. Je... Děkuji mnohokrát. Mám radost z řady příspěvků kolegů k velmi důležité zprávě a chtěla bych vysvětlit stanovisko skupiny EPP. Nejdůležitější otázky pro zlepšení postavení chudých dětí jsou otázky rodinné a otázky kvality vzdělání. A v pozměňovacích návrzích které jsme navrhli jménem EPP, ale také další kolegové z naší skupiny, jsem se soustředila na rodinný aspekt, protože logika dětí je, logikou, je chodobou hlavně rodin. Je výsledkem chudoby rodin a musíme se soustředit na pomoc rodinám současně formou dávek a sociálních služeb a také aktivními opatřeními zaměstnanosti rodičů. To je možná určitý rozdíl mezi stanoviskem našich pozměňovacích návrhů a prozatímním postojem zpravodajky. Nesouhlasím s obviněním tedy odpovědnosti rozpočtových opatření, které by umocňovaly dětskou chudobu. Je to hledisko č, příliš ideologické, podle mého názoru. Je třeba zdůraznit i zranitelné postavení dětí přicházejících z marginalizovaných a znevýhodněných skupin. Jak eh, uvedla kolegyně eh, Žitňanská ve svých pozměňovacích návrzích. A chtěl bych také zmínit eh, téma eh, opoušť, předčasné opouštění školní docházky, které úzce souvisí s nedobrými perspektivami dětí. Jde o rovnost kvalitu pro děti, které jsou ohroženy chudobou. Tolik ve, ve stručnosti naše návrhy a očekávám rozpravu a věřím, že nalezneme kompromisy a schodnější stanovisko napříč stranami, protože tato zpráva by měla být eh, vyjádřením parlamentu který by měl přispět ke zlepšení postavení dětí. Děkuji. Děkuji paní Blinkevičute, stínová za SAD. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za představení pozměňovacích návrhů za naši skupinu. Jsme také předložili pozměňovací návrhy týkající se nových opatření která dle nás mohou přispět k boji s dětskou chudobou v Evropě. Naše skupina tedy volá Evropskou komisi a členské státy, aby vytvořili záruku pro děti. Existoval by tedy záruční fond, aby každé dítě, které se ocitne v chudobě, mělo přístup eh, k zdravotnictví, školství a mohlo být řádně, no, mít žádné bydlení a stravu. A takové opatření by se podobalo uh, iniciativě pro mladé. Naše skupina se domnívá, že komise a členské státy by měly vytvořit integrovaný plán určený pro boj s dětskou chudobou, včetně záruk pro děti a programu, kdybychom pomáhali rodičům, rodinám těchto dětí a kdyby měli možnost překonat sociální vyloučení a měli možnost se zapojit do trhu práce. Dále voláme členské státy k tomu, aby připravili investiční balíčky a uplatnili doporučení komise. Myslíme si, že Evropská komise musí dělat maximum pro to, aby členské státy e, vykonávali dohled a předkládali roční zprávy o uplatnění doporučení komise v této konkrétní oblasti. Domníváme se, že i členské státy by měly využívat e, strukturální fondy Unie proto aby pomohli těmto dětem, aby všechny děti měly přijatelnou životní úroveň a aby měli přístup ke kvalitním službám. Děti musí mít možnost eh, překonat co nejdříve past chudoby. Naše skupina si myslí, že komise by měla mít další Cíl při strat- ve strategii 2020 měl být o redukci, sociál- redukci sociální exkluze dětí a chudoby dětí. Je třeba informovat všechny členské státy o tomto problému a upozorňovat na něj. A zprávy o růstu v členských státech, členské státy by v těchto zprávách a v národních plánech měly také uvést konkrétní cíl boj s, chudob, s dětskou chudobou. Děti by měly mít možnost také využívat mimoškolní činnost v různých podobách a vyzýváme členské státy, aby zaručili, že všechny děti eh, mají přístup ke školním pomůckám a ke školní dopravě. Členské státy a Evropská komise by podle našeho názoru měly mít strategie boje s dětskou chudobou, která by se soustředila zejména na kořeny dětské chudoby. Jde zejména o zlepšení postavení rodičů na trhu práce, zaručení minimálního příjmu a poskytnutí sociálních záruk. Je třeba říci, že problém dětské chudoby byl umocněn finanční krizí v členských státech a úspornými opatřeními členských států, protože nyní konstatujeme, že osoby, které pracují, se ocitají stále více v situaci chudoby. To znamená, že i roste podíl dětí v těchto rodinách a je to vlastně past, která se nad nimi uzavírá. Je třeba zajistit přijatelnou životní úroveň v členských státech pro rodiny, pro děti. A je třeba využívat sociální dávky a poskytnout sociální pomoc dětem a jejich rodinám. Jsem přesvědčena, že tady se jedná o velmi citlivou otázku a neměli bychom okolo toho politikařit a bavit se mezi politickými skupinami. Měli bychom nalézt takový kompromis, aby Evropský parlament mohl navrhnout velmi konkrétní opatření pro Evropskou komisi a členské státy, abychom mohli zjistit, jak můžeme spolupracovat, aby bylo dosaženo tedy výsledku. Za výsledek by měl být snížení dětské chudoby. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Nevidím zástupce EKR, takže nyní přímo Jana Tom za ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v první řadě chci říct, že mě velice těší, že se věnujeme tomu tak citlivému, ale důležitému tématu. Nemůžeme eh, ignorovat narůstající statistiky, které hovoří že o, to, o tom, že každé třetí dítě v EU je podrobeno eh, chudobě sociální exkluzi. U nás 10 dětí v Estonsku se odhaduje, že do roku 2020 pardon, v roce 2012 bylo, žilo v chudobě. Musíme apelovat na naše kolegy v parlamentu, aby eh, nakládali nátlak na komisi a na členské státy, aby opravdu spolupracovali v boji proti dětské chudobě v Unii. Nejvýznamnějším výsledkem této spolupráce by mělo být zavedení ve prospěch dětí těch minimálních eh, příjmů sociálních dávek a za ALDE eh, jsme připravili několik pozměňovacích návrhů této zprávě týkající se, nebudu tady hovořit o všech z nich, ale tedy jenom některé se týkají obyvatel ze zranitelných skupin, jako děti na ulicích, migranti, eh, lingvistické nebo etnické menšiny, Rómové, kteří jsou více ohrožení riziku marginalizace a sociální exkluze, Myslím si, že se nám podaří pracovat konstruktivním způsobem a neprovádět tady tu nějaké politické boje a možná se nám podaří dosáhnout výsledku. Děkuji. Děkuji Jean Lambert za zelené. Thank you. Děkuji. Také já chci poděkovat paní zpravodajce. Obávám se, že naše skupina byla jedna z těch, která do určité míry přispěla k tomu vysokému počtu pozměňovacích návrhů. Nicméně myslím si, že mnohé jdou s tím směrem jako zpráva. My tam zdůrazňujeme tu roli, kterou by měla hrát komise a její doporučení, co se týče investic do dětí v tom raném věku, eh, protože je tam celá řada kvalitních možností, ale zdá se, že se tomu tolik nevěnuje nyní pozornost, takže uvidíme, jak na tom zapracovat a my si uvědomujeme tu potíž, jakou má GUE s tou myšlenkou semestru, nicméně to je jeden z těch nástrojů, které máme k tomu, abychom protlačili některé z těch našich obav. Pak, a jak asi členové výboru vědí, my jsme hodně na tom pracovali i v předchozím mandátum, tedy podívat se na ten sociální dopad opatření, které přinesla krize, tedy podívat se na to, jak to vlastně funguje s tou strategií proti chudobě a s těmi cíly procesu semestru. A v tom jsme byli velice jasní, když jsme činili toto zhodnocení, tedy že je to klíčové a o tom tedy, jaké nástroje by měla komise a členské státy používat a také souhlasíme s tou otázkou bezpečného bydlení nebo zajištění bydlení, strategie pro bezdomovce, zase, což komise se snaží i protlačit a nezaměřovat se jenom na nezaměstnané eh, lidi, ale i lidi ohrožené tou chudobou v zaměstnanosti. Myslím si, že je to také zajímavá myšlenka zajistit minimální příjem, anebo minimálně tedy zajistit, aby příjmy, ty minimální příjmy z nějakých dávek byly zajištěny, aby byly umožněny. A co jsme ještě chtěli tady prosadit, tu myšlenku účasti dětí v rámci těch do, debat o jejich budoucnosti a o roli uh, občanské společnosti, občanského dialogu. Myslíme si, že to je také důležitá součást toho, když hovoříme o právech lidí, o zapojení lidí do procesu, tedy tady tu navýšenou účast považujeme za velice důležitou. Tedy těšíme se na setkání stínových zpravodajů asi eh, budeme potřebovat eh, nějakou kouzelnou moc, abychom zpracovali všechny ty návrhy. Pak otázka ještě rodin eh, a toho usazení do společenského kontextu. Tady si myslím, že to je důležitá část zprávy, tedy ten sociální kontext a to, zda tedy je rodinám napomáháno v jejich roli nebo ne, a pak také to jak poukázala kolegyně z ALDE, jak je to s těmi dětmi, které jsou marginalizovány a které tak nějak stojí mimo ten běžný systém. Takže zase tady máme návrhy, které se zaměřují na tyto konkrétní skupiny a těšíme se na setkání. Děkuji. Thank you, then it... Děkuji a nyní Laura Agea, stínová zpravodajka za EFDD. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Inej Zuber za vykonanou práci a také za to, že se opravdu otvírá spolupráci. My jsme jakožto frakce se soustředili na příčiny dětské chudoby, protože předpokládáme a myslíme si, že bychom především měli jednat a vypořádat se s příčinami chudoby a ne do takové míry řešit ty následky. Víme, že situace, ve které dlouhodobě žijí někteří, je výsledkem krize, která opravdu naprosto změnila evropské prostředí v mnoha smyslech a která vedla k velice závažným důsledkům. jsou tu rodiny, které tedy musí žít v nepříznivém prostředí a to má samozřejmě příslušný dopad na jejich děti. Nám se to zdá absurdní, ale existují akreditované studie, které zmiňují, že jednou z chorob, kterou trpí děti, je rachitida a podvýživa. Je naprosto ostudné, že i dnes v dnešním světě existuje, i když by to bylo jenom jedno jediné dítě, které by trpělo pod výživou, tak je to ostudné. A přitom je jich doopravdu, jsou jich stovky či tisíce takových dětí, které nemají co jíst. A my si myslíme, že potřebujeme opravdu rázné kroky, aby se to vyřešilo a neměli bychom mít vůbec pochybnosti o těchto krocích. Měli bychom vynaložit veškeré úsilí, abychom tyto problémy vyřešili. Měli bychom rodinám zajistit alespoň minimální příjem, který jim zajistí důstojný život. Jednoduše musíme rodinám znovu navrátit tu možnost, aby žili důstojným způsobem a aby mohli dětem poskytnout jídlo. Nemůžeme hovořit jenom o opatřeních, čistě jenom z toho hospodářského hlediska. Myslím si, že rodina, která má ekonomické potíže, si zaslouží i podporu v tom způsobu, tedy třeba bezplatné školní jídelny nebo podporu v dopravě do školy. Měli bychom tedy jednat konkrétním způsobem. A co se vzdělání týče, vzdělání je velice důležitým bodem. Je to zároveň oblast, kde bychom měli působit, měli bychom zajistit vzdělání dostupné a děti, které žijí v marginalizovaných komunitách, aby nebyly vyloučeny z toho školního kruhu. Měli bychom mít k dispozici opatření, prostřednictvím kterých se o ně budou starat. Budou to opatření, která myslí na marginalizované děti. A toto je nezbytné, zejména především kvůli těm dětem. Je třeba všechno správně zacílit a zajistit tedy přístup do školního systému těmto dětem. Zároveň jsou to také veřejné služby, třeba hygienická služba, ale pak i to zmíněné vzdělání. Toto jsou tedy služby, které by měly být otevřené těm, kteří jsou ohroženi chudobou anebo riziku upadnou do chudoby. Souhlasím s kolegyní za SAD, že když hovoříme o mladých lidech, tak těm bychom měli dát příležitost proto, aby si vytvořili nějakou samostatně vydělačnou činnost. Stejně tak je to důležité i pro naše děti. Je to naše morální povinnost. Každý z nás by měl cítit tuto obrovskou povinnost, eh, pardon, zodpovědnost za to, jak se staráme o naše děti protože je to v podstatě jenom zrcadlo naší společnosti. Protože způsob a život, který vedeme, je pouze výsledkem naší práce. Ještě jednou kolegyni děkuji a samozřejmě jsme připraveni spolupracovat, i když o některých věcech si myslím není zapotřebí diskutovat, buď podnikneme konkrétní kroky a to je vlastně smyslem toho, proč tu jsme. Děkuji, paní Ribeiro, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je důležitá a zaslouží si velkou pozornost našeho výboru pro zaměstnanost. Hovoříme tu o 26,5 milionech dětí ohrožených eh, chudobou a sociální exkluzi. To je dost velké číslo na to, abychom mu věnovali pozornost. A stejně ta komise by tomu měla věnovat maximální pozornost. Já bych tady chtěla Eh, ještě apelovat i na stínové zpravodaje, aby se opravdu snažili vytvořit vhodné eh, kompromisní návrhy. Je třeba se soustředit i na budoucí generace a proto ty stávající generace dětí těm musíme zajistit přístup ke zdravotní péči a ke vzdělání. A proto by členské státy měly pracovat s těmi eh, nejvíce ohroženými rodinami. Měli bychom vytvořit podmínky pro to, aby tyto rodiny měly přístup na pracovní trh, umožnit, aby jejich děti měly možnost vzdělávat se za rovných podmínek jako ostatní děti podpořit tedy takové politiky, kde by mladí a děti v Evropě Eh, měli dobré podmínky. Je důležité tedy se soustředit na prevenci, na boj proti sociálním nerovnostem a bojovat tedy na různých úrovních, podpořit sociální a finanční úroveň těch jednotlivých rodin, zajistit, aby sociální podpory existovaly, aby byly řádně aplikovány, aby na ně byly dohlíženo, aby se zjistilo, zda jsou efektivní. Takto můžeme pomoci v boji proti chudobě a sociální exkluzi a využít k tomu stávající dostupné nástroje. Členské státy by pak měly rozvinout spolupráce a dohody o spolupráci s instituty, eh, s nejrůznějšími združeními sportovními, kulturními a snažit se tak zajistit dětem a rodinám dobré prostředí pro jejich růst a tímto se vyhnout tomu, aby dávání dětí do instituci bylo jen tím nejposlednějším možným řešením. Dále apelujeme na to, aby se podpořilo vytváření národních a nadnárodních sítí pro boj proti dětské chudobě, aby se tam zapojily i e, ty ultraperiferické regiony, abychom opravdu e, dosáhli na všechny ty děti, které potřebují naši pomoc a podporu. Děkuji. Would Madame Silver want to... Chce k tomu paní Zuber ještě něco říci? pár slov shrnutím. Prosím, máte slovo. Ano, jen velice stručně. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat za příspěvky. Myslím si, že ta rozprava zde ve výboru je již vlastně před světlem toho, jak bude probíhat eh, i ta nadcházející diskuze na úrovni stínových zpravodajů. Myslím si, že většina návrhů eh, tak jak byly předloženy různými skupinami, eh, je podobná tomu, co naše skupina obhajuje. Nicméně ještě chci říci, zmínit jednu záležitost a ta se týká příčin a následků. O co se tu snažíme? A já jsem se snažila to opatrně zapracovat do zprávy, že ty zdroje, ze kterých eh, čerpáme v té zprávě, to je v podstatě jenom takový logický následek mezi příčinami těch politik uplatňovaných a jejich následků. A ty politiky si nevymýšlím já. A, a ty zprávy vypracovaly příslušné organizace, a myslím si, že tady o těch by se neměla vést žádná ideologická diskuze. Takže pokud tyto jejich údaje nám tvrdí, že navýšení dětské chudoby a rizika této chudoby vycházejí z tří či čtyř politických opatření, tedy e, škrty pro veřejné služby, e, propouštění to prostě nemohu ignorovat, nikdo by to neměl ignorovat a je třeba na to zareagovat. To znamená, kromě nějaké diagnózy, pokud tu provádíme diagnózu příčin, tak je logické, že se pokusíme také změnit i tu příčinu, která vedla k problému. Já si myslím, že je zapotřebí provést diskuzi, která bude eh, řádně poukazovat na ty vztahy mezi jednotlivými otázkami v diskuzi, protože tu jenom tak nějak deklarovat principy, tady s těmi samozřejmě všichni asi teoreticky souhlasíme, nicméně následně v praxi je třeba vše propojit, ta opatření, tu sociální realitu, kterou tu analyzujeme. My se samozřejmě, jak jsem již předeslala, pokusíme eh, připravit nejlepší možné kompromisní návrhy a prodiskutovat je tu na příštím zasedání výboru. Thank you. Děkuji. Děkuji ještě jednou za velmi hloubkovou eh, a zaujatou diskuzi o eh, chudobě dětí. Už jsme takovou diskuzi vedli několikrát loni a těšíme se na výsledky. Toto byla rozprava o 309 pozměňovacích návrzích. Přijetí ve výboru IMPL je naplánováno na 15. a 16. července. Děkuji všem za jejich příspěvky a nyní se přesuneme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání, což je bod číslo 13 sociální podnikání a e, sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti. Jde tady o projednání 180 pozměňovacích návrhů k této zprávě z vlastní iniciativy. Jejíž autorkou je paní Veronika Lope Fontaně, e, které nyní tímto dávám slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, máme tu 180 návrhů, nicméně chci uklidnit eh, členy výboru, protože mnohé z nich jdou stejným směrem a naše práce již hodně pokročila, takže v první řadě bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a zejména stínovým zpravodajům za projevenou spolupráci. Jsme se setkali takže ta práce již opravdu pokročila a už jsme vyjednávali o nějakých 20 kompromisech, které představíme na příštím zasedání výboru. Těší mne, že mohu říci, že ta práce z toho důvodu není příliš eh, komplikovaná, vzhledem k tomu, že velká většina návrhu jde podobným směrem, tedy zlepšit to sociální prostředí, jeho uznání, a také význam nejen z hlediska sociálního, ale také z hlediska environmentálního či územního a také ekonomického, tedy že se tímto zlepšuje ta zpráva. Mnohé z těch předložených návrhů jdou tedy tímto směrem, nebo to, aby se odstranilo to stigma, že sociální podniky nejsou efektivní, Zažíváme stále ještě ekonomickou krizi a myslím si, že i v tomto období je to přesně naopak. Je třeba je podpořit na všech úrovních, umožnit přístup k financování, a umožnit akademickému světu řádně nahlížet také na tento druh podniků, učinit tyto podniky atraktivnější pro mladé lidi. Takže tyto pozměňovací návrhy, ty ohodnotím pozitivně pro hlasování. Pak maximální podpora na inovaci a sociální rozvoj, to zase jde ve prospěch zprávy. Jak jsem již předeslala, snažíme se tu o inovaci a sociální podnikání. Tady se snažím být maximálně jasná a přesná v té zprávě a snažit se tu odkazovat čistě jen na tato témata. Proto ale tu jsou určitá, určité návrhy, které se tak nějak vzdalují od toho cest, textu, jdou nějak dál, jako veřejné investice nebo navýšit e, investice do sociálního sektoru, což je samozřejmě pozitivní. Nicméně tak nějak se to tu e, dobře nezařazuje do té zprávy, nicméně je to pouze malý počet návrhů, kde tedy budu navrhovat negativní hlas. A pak eh, ty, které navrhují odstranění toho původního textu, to také nemohu tady žádat pozitivní hlas. Pak jsou to ale některé body, které eh, považuji za dobré a přínosné pro zprávu a to se týká pozměvacích návrhů pana Beckera a paní Harkin týkající se neexistence evropského rámce pro podniky z eh, oblasti sociálním podnikání. To si myslím, že je pozitivní a myslím si, že je dobré tady to odhlasovat pozitivně. A na závěr mám tu také určité výhrady, co se týče návrhu 125 paní Ageji kde žádá o rozpočtovou položku pro sociální investice v rámci Evropského sociálního fondu. Jak jistě všichni víte, Evropský sociální fond má rozpočtovou dotaci, která byla nedávno schválena a nemůžeme ho využívat jako nějaký děravý pytel, E, kterým vyřešíme všechny naše obavy, i když bychom, by se nám to líbilo. Je třeba tedy škrtat v jiných oblastech, ale jak již bylo řečeno, možnosti Evropského sociálního fondu jsou omezené. Ty podniky pro sociální podnikání, to tady už zaznělo, byly hodně postiženy krizi a jsou ale mají možnosti v letech 2009 až 2013 se zasloužili o dodatečných milion 300 tisíc pracovních míst a z toho důvodu si myslím, že je důležité, aby tato zpráva získala maximální možný konsenzus, abychom tyto sociální podniky podpořili, protože i v tomto období krize oni právě ji hodně dobře čelili. Děkuji, to je vše. Děkuji, to byl velmi pozitivní úvod k naší diskuzi a nyní dám slovo zpravodaji za SD Brandu Benifej. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji také paní zpravodajce Lope Fontaně za její práci. První schůze stínových zpravodajů proběhla velmi plotně a myslím si, že jsme dosáhli v podstatě dohody ohledně hlavních bodů kompromisu, který zpravodajka navrhla. Pokud jde o těch několik pozměňovacích návrhů eh, k návrhu zprávy, tak já si myslím, že většinu z nich můžeme podpořit, protože detailněji specifikují eh, některé aspekty, eh, které, o kterých už pojednává původní text. Pokud jde o naši frakci, snažili jsme se zdůraznit důležitost podniků sociální ekonomiky pro život místní komunity a také to, že je nutné jim usnadnit přístup k financování na všech úrovních, místní, regionální, národní i evropské. E, zvýraznili jsme také inkluzivní povahu sociální ekonomiky a podniků sociální ekonomiky, které jsou důležitým aktérem, který e, přibližuje pracovní trh těm, kdo jsou z něj obvykle vyloučeni. A to na základě zásad solidarity a sociální a územní soudržnosti. E, posilujeme e, podniky sociální ekonomiky ve zvyšování kvality služeb e, a to nikoli na úkor snižování cen. Je zapotřebí to zohlednit také v případě vstupu do soutěže o veřejné zakázky a veřejné tendry. Je zapotřebí eh, nastavit co nejvyšší úroveň eh, právního uznávání sociální ekonomiky a to pomocí zavedení právní definice, kterou využívá Evropská unie v programu EASI. Eh, jsem rád, že kolegové to podpořili na schůzi stínových zpravodajů. Podobně jsme zavedli také definici sociální inovace, která už zase existuje v programu EASI, a také definici sociální investice, která bude, doufejme, užitečná pro lepší objasnění eh, předmětu naší diskuze. Ještě slovo závěrem. Doufám, že politické skupiny podpoří pozměňovací návrh 116, který lituje, že není dostatečný zájem o strategii digitálního jednotného trhu od Evropské komise že tento zájem nejeví e, podniky spole, sociální ekonomiky, e, které by tady měly možnost zpřístupnit všem e, prostředky digitálních technologií. To je politování hodné, protože si myslím, že lidem v nouzi a lidem s postižením by velice usnadnilo toto přístup na pracovní trh. Je to poměrně znepokojivý nedostatek vize, který doufám, že komise brzy napraví. Děkuji. Děkuji. Pan Krasnodemský je stínovým zpravodajem za ECR. Jste připraven říct si slovo? Nebo chcete počkat? Dobře, takže nejprve paní Harkins Alde a poté dáme slovo panu Krasnodemskému. Paní Harkin, děkuji. Já to, to, mě, mě bude stačit tak 30 vteřin. Jen bych chtěla říci, že schůze stínových zpravodajů proběhla velmi dobře. Máme několik kompromisů, které je potřeba přeformulovat, ale jinak se obecně shodujeme na většině bodů, eh, které jsou eh, ve zprávě obsaženy. Pokud jde o kompromis G, tak eh, já jsem přišla později, ale myslím si, že to bylo vyřešeno. Eh, podporuji své socialistické kolegy ohledně těch formulací převzatých z programu EASI. Myslím si, že eh, jsme dlouho vypracovávali tyto formulace a tak by bylo dobré, kdyby byly využity i v této zprávě. Pokud jde o pozměňovací návrhy ALDE, tak ty se týkají eh, sociální nerovnosti, Eh, možnosti uvolnění potenciálu pracovních míst v sociální ekonomice a také problematikou eh, veřejných zakázek. Já nevím, jestli je to problém v jiných zemích, ale v mé zemi určitě ano. My máme situace, kdy eh, veřejné zakázky, zejména vládní zakázky, jsou nastavené tak, aby předem vyloučili malé aktéry nenutně kvůli velikosti toho tendru, ale kvůli požadavkům, které jsou kladeny na uchazeče. Je to samozřejmě eh, jednodušší pro ty, kteří potom ten proces řídí a musí se zabývat pouze jedním nebo dvěma uchazeči, ale znamená to, že menší aktéři, zejména ze sociální ekonomiky, eh, jsou vyloučeni a nemá pro ně cenu se vůbec snažit o tu veřejnou zakázku. A konečně bych chtěla ještě zopakovat, že balíček sociálních investic by měl podporovat sociální investice tak, aby sociální ekonomika hrála co nejdůležitější roli v celé oblasti balíčku sociálních investic. Děkuji. Děkuji, pan Krasnodemský, stínový zpravodaj za ECR, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že jsme absolvovali velmi zajímavou diskuzi o pozměňovacích návrzích, a to zejména těch, které jsou obsaženy v kompromisech K a M. Na jedné straně tady máme potřebu lepšího informování a v kompromisu M se hovoří o aktérech sociální ekonomiky, a za druhé je v návrhu K, v kompromisu K zdůrazněno, že bychom měli že bychom měli klást důraz na rozmanitost společnosti a na to, že různé společnosti mají různé potřeby. Když hovoříme o sociální ekonomice, měli bychom zohledňovat různé kontexty. A kromě toho bych chtěl ještě dodat, že v naší diskuzi se objevoval takový trend stavět proti sobě sociální ekonomiku a běžnou ekonomiku, běžný biznis. A zdůrazňovat, že sociální ekonomika má ještě další cíle, že tady jde o firmy, kterým nejde pouze o zisk, ale které mají ještě další poslání. A podle našeho názoru to je důležitý, eh, důležitý dodatek, nicméně neměli bychom vnímat sociální ekonomiku jako podniky, které by dokázaly nahradit běžné firmy, běžnou ekonomiku. To bychom šli příliš daleko a příliš bychom z toho dělali model pro celou ekonomiku. Přesto role sociální ekonomiky je nesmírně důležitá a s tím souhlasíme. Děkuji, Laura Adja, e FDD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce, protože poskytla veškerou pozornost řadě návrhů které jsme předložili. A také mám za to, že zaměstnanost v sociální ekonomice představuje významný nástroj v období krize. Ve chvíli, kdy výroba, nabídka a poptávka jsou na nejnižší úrovni, sociální ekonomika vytváří pracovní místa a do jisté míry čelí účinkům krize, zejména v oblasti zaměstnanosti. A to by mělo umožnit nejen eliminovat nezaměstnanost mladých, která tedy mládež by měla se uplatnit v sociální ekonomice, ale také čelit dlouhodobé nezaměstnanosti a proto si vážíme pozornosti, která byla věnována našemu příspěvku. Protože pokud jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020 bylo snížit o 50 tedy lépe řečeno zajistit zaměstnanost na 70 svým způsobem je třeba jít ještě dále, mířit výše a nalézt jiné formy, novátorské formy, které umožní vytvářet pracovní místa. A bohužel je jasné, že staré nástroje už nestačí. A kromě toho tedy jsem povinna učinit další poznámku. Členské státy muži, musí vytvářet opatření, která efektivně podpoří sociální podniky tím, že upřednostní eh, například snižování fiskálního tlaku na sociální podniky, protože to tíží jak podniky, tak jejich zaměstnance a jde také o veřejné zakázky. E, informace paní Harkin se nám zdá zajímavá a souhlasíme s ní. Pokud jde o rozpočtovou položku, která by měla být zvláště využita pro sociální podniky, je pravdou, že dnes není možné ji využívat, ale měl jsem časem možnost zjistit, že některé náměty, které byly původně považované za nereálné, se ukázaly jako možné. A tady bychom měli vlastně jít vstříc budoucnosti a trvat na důležitosti. Ta pravidla jsou samozřejmě závazná, ale pokud vezmeme v úvahu Junckerův fond, který musí dostat zelenou od parlamentu, aby se nalezly prostředky a záruky, tak konstatujeme, že EIB již financovala první projekt. Tedy pravidla jsou, ale existují i výjimky z pravidel. A když je to nutné, tak si myslím, že bychom mohli být odvážnější. Děkuji. Děkuji. Paní Ribeiro. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěla poblahopřát kolegyni Veronice Fontaně a za to, jak zpracovala tento návrh. Je to opravdu velice důležité téma za dané situace v Evropě. Myslím si, že máme v rukou velice důležitá rozhodnutí, která budou mít dopad na 2 miliony podniků, které fungují v tom třetím sektoru, několik milionů pracovních míst což odpovídá 6,5 všech zaměstnaných v Evropské unii. Je důležité tedy najít řešení pro nezaměstnanost země na mladých a bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti splní také funkci sociálního začlenění, zaměřit se na lidi, kteří jsou nejvíce vzdáleni z pracovního trhu. Nicméně právě tyto sociální podniky z velké většiny nemají právní uznání na úrovni EU a to často vede k potížím z jejich strany, když hledají financování a ohrožují právě všechny ty, pro které jsou tyto podniky přínosné. Uh, já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Tam obhajuji to, aby Evropská unie věnovala větší pozornost těmto podnikům v EU, aby byly zahrnuty také do programu národních reform a také pro těch doporučení pro jednotlivé země v evropském semestru. Komise již učinila konkrétní krok a má tu už zabývá se tímto tématem, ale stále není vyřešena ta právní otázka těchto podniků. Takže možná prostřednictvím nějaké směrnice by mohl být dodán ten právní status a jejich zahrnutí oficiální na pracovní trh. Na závěr bych chtěla říci, že tyto podniky hrají naprosto zásadní roli pro splnění cílů strategie 2020, snižování nezaměstnanosti a snižování sociálního vyloučení a přeji mnoho úspěchů další práci na toto téma. Děkuji. Thank you. Eh, Děkuji. A Paní Fontaně, přejete si k tomuto něco dodat? Eh, pouze chci poděkovat všem řečníkům, kteří se zapojili a ještě chci říci, že souhlasím se vším tím, co tu zaznělo a pokusíme se, aby se toto vše odrazilo v těch kompromisních návrzích a samozřejmě ještě dnes odpoledne zašleme tedy novou verzi těchto textů. Děkuji. Děkuji vám a hlasování ve výboru pro zaměstnanost bude 15. července. Tímto vám všem děkuji. Příští zasedání výboru bude 23. června, takže to se znovu sejdeme 23. června. Děkuji vám pro dnešek, je to vše.